Čili k těm všem zemím, o kterých jste hovořili, bych rád řekl, že i Česká republika je součástí Evropské unie. Děkuji. Ano, samozřejmě. Toto je přesně, co jsem chtěl říci, pane kolego, před chvíličkou, když jsem děkoval panu Důlovi i panu Šulcovi za jejich příspěvky, za to, že se zmínili o této skutečnosti a děkuji i vám, pane Březinu, že jste obrátil pozornost na tuto skutečnost. Ano, samozřejmě, tyto záplavy jsou katastrofální. Milé kolegyně, milí kolegové, podle programu budeme hlasovat podle zjednodušeného postupu o zprávě pana Greiche. A e, týká se to e, přístup e, k jednotnému trhu občanů. Máme tady tedy jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. přijato se 578 hlasy. Podle pořadu jednání následuje hlasování podle zjednodušeného postupu o zprávě pana Šmita o dialogu mezi vysokými školami a ekonomikou eh, partnerství pro modernizaci vysokých škol v Evropě. Tady máme jediné hlasování. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Podle pořadu jednání hlasujeme o zprávě paní Harms o, o zastavení jedené elektrárny Kozloduj v Bulharsku. Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích příslušného, příslušných výborů Unblock. Kde je pro? Proti? Držel se? Přijato a potom oddělené hlasování o pozměňovacích návrzích příslušného výboru. Je to číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato 10. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme se k článku 1, pozměňovací návrh 35, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. Dostáváme se k článku 2, pozměňovací návrh 36 zelených, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dostáváme se k hlasování o pozměňovacím návrhu 22 výboru. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Po bodu preambule 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 příslušného výboru, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 33 zelených, jmenovité hlasování. 7. Pozměňovací návrh ověříme. Hlasujte, prosím. Pozměňovací návrh 7, vý, předložený výborem. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 33 zelených jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 8 příslušného výboru. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Po eh, to důvodění 13, pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Eh, opět to ověříme. Voláte po ověření hlasování k pozměňovacímu návrhu 34. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 20 příslušného výboru. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato? Návrh jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím tedy hlasování. A celý návrh byl přijat. Dostáváme se k legislativnímu usnesení. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat podle programu hlasování o zprávě pana Nistroje o uskutečňování synergií v oblasti eh, prostředku pro výzkum. Pan zpravodaj Nistleroy požádal o slovo. Hmm, nemáme žádný problém se zprávou. Jménem EPP bych chtěla požádat o elektronické hlasování. lhůta vlastně vypršela, ale pokud parlament nemá žádné námitky, vzhledem k omezeným možnostem během tohoto týdne, dopravním omezením. Jsem tedy pro jmenovité hlasování. Je někdo proti tomu? Není tomu tak? Budeme tedy hlasovat. Bude to jmenovité hlasování o zprávě pana Nistleroje. Hlasujte, prosím. Die Abstimmung ist eröffnet. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nach der Tagesordnung folgt die Abstimmung. Podle programu jednání hlasujeme o zprávě pana Rankoku o e, trvalé udržitelném hospodářství. Máme tu e, žádost o několik pozměňova- jmenovitých hlasování. Pozměňovací návrh je revidován. Jedna až e, jedenáct jsou v přepracovaném znění k dispozici. Hlasujte, prosím. Es wurde das gewünscht, getrennt zu machen, gell? Ja. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut a chtěl bych sdělit, že se objevilo výslovné přání nehlasovat unblock pozměňovací návrh 3. Hlasujte, prosím. Haben alle abgestimmt? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh 3. Eh, hlasujte prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh 4. Hlasujte prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. to pozměňovací návrh 7. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto pozměňovací návrh 10. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. A dostáváme se k odstavci 2. Je to hlasování o původním textu, je to oddělené hlasování, hlasování k první části pro, proti, zdržel se, přijato část dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, to ověříme, hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4. Hlasování po třech částech. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Část 3. Kdo je pro? Eh, chcete, abychom eh, ověřili hlasování k té druhé části? Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasování o části 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. Hlasujeme o odstavci 7 eh, po dvou částech. Část 1, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato část 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme o odstavci 11 eh, po dvou částech. Část 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato část dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme o odstavci 17 původního textu, tři části. Chtěl bych informovat o tom, že e, tu máme několik jmenovitých hlasování. Všechny byly staženy až na závěrečné hlasování. Takže odstavec 17, prosté hlasování, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Část 3, kdo je pro, proti, Držel se? To ověříme. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 9, odstavec 19 po přepracování, omlouvám se. E, toto jmenovité hlasování nebylo staženo, takže e, hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 19 původního textu. Oddělené hlasování část na Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Část dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme. Hlasujte, prosím. Část 2 odstavec 19 původního textu. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 59, dvě části. Část jedna, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. E, omlouvám se, přijato část dvě, kdo je pro? Proti? Držel se? To bylo... No, ověříme to. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. A dostáváme se k 61 původního textu oddělené hlasování o dvou částech. Část 1, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Část 2, kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Dostáváme se k bodu A původního textu. Dvě části. Část jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Eh, přijato část dvě, kdo je pro? Proti? Držel se? Také přijato. Dostáváme se k hlasování o textu v přepracovaném znění. Jmenujete hlasování, hlasujte prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Text byl přijat 302 hlasy. Zpravodaj požádal o možnost vystoupit, pan Van Kok. Monsieur le Président. Pane předsedo, zpráva, o které se právě hlasovalo, je velmi špatnou zprávou pro evropské občany které chce EPP přinutit, aby zaplatili účet, který způsobila neoliberální krize. A v takovýchto podmínkách se nemohu připojit, ani socialisté a demokrati se nemohou připojit k tomuto textu. Takže vás tedy žádám, abyste můj podpis vyškrtl. Van Gogh, Pane Van Gogel, eh, eh, vaše prohlášení se objeví v zápise. Podle pořadu jednání eh, budeme hlasovat o příspěvku politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU do roku 2020. Je to zpráva pana Lastry. Obdrželi jsme jeden je, pozměňovací návrh číslo 9. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o původním textu výboru. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Text jsme tedy přijali a dostáváme se. Paní kolegyně to já požádala o slovo. Chci říci, že co se týká té zprávy Hoang Gok, tak eh, moje hlasování tady nefungovalo, ale chtěla jsem hlasovat proti. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, zapíšeme to eh, do zápisu a pošleme vám technika. A nyní hlasování o zprávě pana Piona o Unii pro Středomoří. Hlasujeme po odstavci 1, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 3, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? I to bylo zamítnuto. Odstavec 4, pozměňovací návrh 3, eh, bude to eh, oddělené a jmenovité hlasování část 1. Hlasujte prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Tato část byla zamítnuta. Hlasujeme o části dvě. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Druhá část byla také zamítnuta. Odstavec 5, eh, e, pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl také zamítnut. Po odstavci 5 pozměňovací návrh 6 tři části a je to jmenovité hlasování. Část jedna, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Část dvě, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Část 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Také zamítnuto. Po odstavci 7, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Odstavec 8, druhá odrážka, pozměňovací návrh 1 po dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Část 2, kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Původní text odpadá, budeme hlasovat o odstavci 9 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel? Přijato. Hlasujeme o odstavci 10 původního textu, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také přijato. Odstavec 13 původního textu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Hlasujeme o odstavci 15 původního textu. Dvě části. Část jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato část dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Po odstavci 17 pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Odstavec 20 původního textu, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Také přijato. Po odstavci 20 pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Dostáváme se k celkovému hlasování o textu v pozměněné verzi. Kdo je pro? Proti? Držel se? Tím jsme text eh, přijali. Nyní eh, následuje hlasování o zprávě eh, pana Kirilova o nutnosti vypracovat strategii EU pro oblast Jižního Kavkazu. Hlasujeme o odstavci 8, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 13, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 14, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 15, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 23, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 54, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o textu v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Milé kolegyně, milí kolegové, velice vám děkuji za spolupráci. Bylo to první hlasování, které jsem vedl. Přeji vám všem eh, dobrý oběd. Prosím, pokud se tam chcete vydat, opusťte sál a my nyní přijdeme k části vysvětlování hlasování. Nejprve ke zprávě Krecht, pan kolega Jár. Kolega Jár? Kolega Jár? Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem také velice rád, že se nám podařilo eh, zprávu o vytvoření jednotného trhu pro